se. Máme tady bod číslo 5, sdělení předsedkyně. Nemám žádná sdělení předsedkyně. Druhým bodem je 5b. A to je rozhodnutí koordinátorů z dnešního dopoledne. První rozhodnutí koordinátorů z dnešního dopoledne se týkalo otázky finančních zájmů jmenovaných eh, nebo nominovaných komisařů, paní Quadry Simpson a pana Paskala. My jsme se rozhodli, že zašleme dopis předsedům eh, výborů, eh, protože tito jmenovaní nemají žádné portfolium a proto nejsme schopni se vyjádřit ke střetu zájmu. O tom budeme diskutovat 3. září na setkání komise, eh, koordinátorů, abychom se potom eh, mohli eh, dále rozhodnout. Druhé rozhodnutí koordinátoři rozhodli, že budou přidělovány body politickým frakcím, ale žádné body nebudou přidělovány nezařazením poslancům. Ovšem nezařazení poslanci se mohou přihlásit o spravodajství a k tomu potom budou rozhodovat koordinátoři koordinátoři případ od případu. Eh, Dalším rozhodnutím eh, bylo, že předseda dostane mandát 24. Eh, července, aby mohl předkládat pozměňovací návrhy ehm, za výbor jury a na zasedání 3. září bylo rozhodnuto, že budou pozváním zástupci Eh, Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie, aby se vyjádřili, pardon, jsou to kandidáti a vyjádří se před eh, výborem, aby potom rozhodl, eh, koho podpoří. Dále Tady máme stále zpravodaje do prosince 2021 a, a máme tady gender mainstreaming, SND, potom um, další případ hmm, bude o dialogu, transatlantickém dialogu e, dostane skupina Řinu, potom rámec o osobách s postižením, to budou mít zelení, a potom úmluva o osobách s postižením, to budou, také mm, budou mít celení, a potom pozorovatel Evropského parlamentu e, a, a e, síť, petiční síť um, EPP. Pak jsme eh, hovořili o seznamu věcí, které eh, jsou z minulého období a mělo by v nich být eh, pokračováno. Pan De Blanco z SND byl jmenován jako zpravodaj pro požadavek zrušení imunity, pokud o pane se jmenovala Fernandeze. Koordinátoři schválili toto stejně tak jako harmonogram pokud jde o rok 2020, a dále také eh, schválili konferenci, pokud jde o restituci nároků eh, uměleckých děl Mělo by to proběhnout v prosinci 2019, dále ehm, hmm, jsme se dohodli na koordinátorech, že budeme mm, vyzývat další zástupce výboru, aby se účastnili našich zasedání. Pak tady máme další eh, sdělení, to bude mm, řešeno na, příštím, na jednom z příštích zasedání, pravděpodobně na druhém zasedání v září. Sdělení o lepší regulaci eh, řešení našich závazků, subsidiarita a proporcionalita, posílení eh, role při přijímání legislativy a dále monitoring aplikování pravidel EU a také posílení právního státu v rámci EU. Koordinátoři se dále rozhodli, že budou, pozvat, že budou svát zástupce skupin na vysoké úrovni eh, k řešení etických pokynů eh, Trust for the AI a jako v předchozích letech bylo požádáno o povolení následujících zpráv INI. Roční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě, eh, dále monitorování, uplatňování pravidel Evropské unie 2017 eh, a 2018 a eh, dále sekretariát bude aktualizovat um, principy z roku 2016 pro imunity a pokyny jury. Koordinátoři rozhodli, že sekretariátu budou předkládat návrhy pro plánování aktivit společně s národními parlamenty během druhého období 2019 eh, a koordinátoři rozhodli, že zašlou návrhy veřejných slyšení v druhé polovině roku 2019 do 3. září což je středa. Dále se rozhodlo, že bude vypracován písemný postup během eh, letní přestávky, eh, který bude předložen eh, výboru ke konci července. Doufám, že to bylo srozumitelné, říká paní předsedkyně. Těšíme se na slyšení k těm uměleckým dílům v prosinci. Je velice důležité, abychom se tohoto slyšení účastnili jako členové tohoto výboru. Těším se na program. Zdá se, že bude poměrně široce pojatý, takže jsem si jistá, že organizátoři eh, hm, se zaměří na ty důležité věci. A mám také určitý podnět ohledně spolupráce s národními parlamenty. Eh, lhůta je 3. září. Spadá to do působnosti našeho výboru, abychom se zabývali subsidiaritou a já si myslím, že by bylo zajímavé, pokud bychom mohli spolupracovat s některými národními parlamenty ohledně toho, jak oni vnímají subsidiaritu a Možná, eh, že bychom eh, některé zástupce národních parlamentů mohli přizvat eh, k našim zasedáním během podzimu. Možná, že bychom tam mohli navrhnout i znění různých mailů. Ano, dobře, děkuji. Můžeme si o tom podiskutovat ještě po zasedání a v tuto chvíli děkuji. Dalším bodem je bod číslo 6, který byl odložen. To znamená, že rovnou přistupujeme k bodu 7. Já si myslím, že tam jde o jmenování zpravodaje. Um, so this is a co agenda on whistleblowers. Um, tady jde tedy o, uh, o whistleblowery, osoby informující o porušování právních předpisů. Jde o oznamovatele a jde o jednání generálních ředitelů z protěžky na radě a jde o zajištění koherence eh, mezi smlouvy a příslušnými útvary. Já si myslím, že to znamená jinými slovy, eh, že právní dokumenty byly překládány do mnoha jazyků. V tuto chvíli se to prověřuje a tento Eh, tento přeskum eh, většinou probíhá poté, co eh, tedy to bylo, byla přijata dohoda mezi parlamentem, radou a tak dále. A před koncem legislativního období um, vždy je něco přijato a poté se tím zabývají právníci lingvisté. A Eh, podle pravidla 231 našeho jednacího řádu. My, výbor Jury, zkoupáme závěrečný text a předklad, předložíme ho plenárnímu zasedání, pokud jsme spokojeni s textem, který ředitelství eh, pro legislativní akty eh, předložilo. Takže tady mm, nemáme nic takového na září. Máte k tomu něco? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Můžeme to takto potvrdit? Nikdo není proti. Dobře, děkuji, to je skvělé. Eh, předložíme to tedy plenárnímu zasedání a bod číslo 8. Pokud jde o lhůty ohledně eh, rozpočtového řízení, žádám o mandát předkládat eh, poznávací návrhy k rozpočtu jménem výboru juni podle pozice z konce července 2019. Počet, um, Tady jde o e, obnovu e, prostředků e, pro výbor Jury. Je tam 16 pozic pro výbor Jury, které byly částečně seškrtány a tyto škrty, které uvalila rada, musí být zrušeny tak, abychom neoslabili schopnost soudu vykonávat svou funkci. A Ehm, tady je potřeba, aby eh, instituce byly schopny eh, zvládat eh, svou pracovní zátěž a mm, soud nemůže odmítat žádné případy a, a jejich počet narostl o 18 od roku 2012 do roku 2018 a pokud by byly prostředky sníženy, tak by rozpočet e, soudu na roku 2020 znamenal 446 milionů eur a pokud jde o postup k pilotním projektům a přípravným akcím, tento rok mandát e, bude znamenat e, různé pozměňovací návrhy, Eh, navrhovaný eh, pilotní projekt eh, se týká due diligence a hm, subdodavatelských řetězců a potom dále bezpečnost IT systémů pro inteligentní zboží pro spotřebitele. A já bych chtěla požádat, aby tady výbor hlasoval unblock o tomto mandátu a musí to být elektronicky. Chcete, abychom o tom diskutovali, než budeme hlasovat. Ne, dobře, takže přes, přistoupíme k elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Sorry, there's a majority in favor. takže většina tedy chce podpořit tento mandát. Uh, item 9 on the agenda is, is there any other business? Takže devátý bod na pořadu jednání, bod různé. A vidíte, tak to nám jde poměrně rychle, takže desítka, datum dalšího zasedání, to znamená úterý 3. září 2019 od 9 do 12.30 a od 14.30 do 18.30.